aby došlo k reformám ve prospěch všech bahrajnských občanů. Děkuji vám. Paní komisařko, končím rozpravu o Bahrajnu. Hlasování se bude konat hned po posledním bodu na programu a to je případ paní Rafat Najib v Sýrii. A jako první bude hovořit pan Bělan. Děkuji, pane předsedo. Různé režimy eh, padají a vznikají, ale režim pana Asada stále existuje a pošlapávají se lidská práva lidí. A paní Rafa Našidová je nejdůležitější praktikující psychoanalytička eh, v Damašku a eh, ona byla svévolně zatčená a toto porušuje veškeré normy civilizované společnosti. Byla také obviněna z fiktivních zločinů. Ona nabízela psychoanalytické služby a její obvinění je paranoické ze strany diktátora. V Syrii se musí ukončit pro následování a je třeba osvobodit paní Rafa Našídovou a také další žurnalisty. Ona bojuje za řádný dialog v Syrii. Štálka. Pane, pane předsedo,

Děkuji. pane předsedo. Na prvním místě bych chtěl pozdravit eh, v tomto hemicyklu návštěvníky, kteří jsou přáteli Rafa a kteří nyní tady jsou, aby se vyslechli naši rozpravu. Je to důležitá rozprava o lidských právech, ale bohužel velice často náš sál je zde poloprázdný. Dobře víme, že často hovoříme o případech, které se odehrávají mimo evropské území, ale velice často došlo k tomu, že po našich rozprávách se situace zlepšila, lidé byli osvobozeni a lidé se cítí méně samotní, když víme, že Evropský parlament se o jejich případy zabývá. Dobře víme, že v Evropské unii je celá řada zemí, kde také existovaly diktatury a lidé z těchto zemí dobře víme, jak důležité je, abychom se těmto případům věnovali, abychom vytvářeli a poskytovali naši podporu. Dobře víme, že tato psychoanalytička která byla zadržena, když vlastně chtěla odletět do Paříže, aby navštívila svou dceru, která tam byla těhotná a byla krátce před narozením dítěte. Srbské úřady tedy zatkly a nyní přecházím do francouzštiny. Responsable a Vím, že Rafa Nached to vyjádřila velice dobře a ona se opravdu snaží být svolu zodpovědná za svou společnost. Momentálně máme 4 tisíce mrtvých v Sýrii, 7 tisíc lidí, kteří jsou pozrádáni, další tisíce uprchlíků v Turecku a v dalších zemích, také v Jordánsku. Myslím si, že je velice důležité, aby Evropská unie vyžadovala uh, Eh, abychom věděli, co se stá, eh, děje s obánci lidských práv v Sýrii, abychom přesně věděli tedy, jaký osud je čeká, co se s nimi stalo. Protože musíme stejným způsobem hovořit o Sýrii, o Bahrajnu, o Líbii. A to je linie, kterou bychom měli zastávat a měli bychom toto požadovat od komise, která je zde zastoupena, paní komisařskou Krůz. Děkuji. Madame de Kaiser. I a nyní má slovo paní de Kaiser. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Dnes dopoledne eh, jsme tady měli velice politické usnesení o Sýrii eh, a Egyptě. A pokud bychom si dnes odpoledne přáli mít tady eh, oddělený rámec krafe na čet, tak je to proto, že to opravdu není pouze politický případ, je to skutečně případ porušování eh, lidských práv. Toto byla opravdu eh, velice dobrá psychoanalytička, která studovala v Paříži, má eh, nejistý zdravotní stav, eh, protože má eh, vlastně léčbu rakoviny za sebou a teď je ve vězení. A důležité je, že se vlastně ničím neprovinila. Je eh, příkladem těchto občanů, někdy novinářů, nebo třeba herců, nebo dalších, kde ze sebou, no, ve své volných důvodů syrská vláda zaútočí a nikdo si předtím nemůže být jistý. Tedy z humanitárních důvodů dnes žádáme nejenom po syrské vládě, kde samozřejmě to nemůžeme příliš ovlivnit, ale eh, vyzýváme třeba i všechny ostatní čínské, eh, čínskou stranu, arabskou ligu a všechny ostatní, se kterými má Evropská unie vztahy, postarat se o to, aby tyto zcela nevinné osoby a aby všichni, eh, kteří se dnes snaží těmto osobám pomoci, humanitární organizaci a tak dále, aby alespoň mohli svou humanitární činnost vykonávat. A já naléhavě žádám, aby paní Rafa Načet byla osvobozená. Okolo této ženy se ozývají neustále všude nejrůznější hlasy. Paní Ashton eh, také eh, se eh, k tomu vyjádřila i Karla Sarkozy, napsala k této věci text a my nyní vyzýváme syrskou vládu k tomu, aby to ukončila. Už to stačí. Děkuji, paní Šálke. Sorry. Yes. Thank you, President, Commissioner. Vážený pane předsedající, Rafa Našídová dává tvář všem ostatním lidem, kteří jsou vystaveni obrovskému nátlaku v Sibirii. Také na internetu jsme viděli toto násilí, také vidíme, že jsou tady demonstranté, kteří bojují proti režimu a jsou také vystavováni eh, zastřelení. A dochází také k tomu, že když jsou zabity děti, tak dokonce se konají tajné pohřby, protože se útočí i na eh, pohřby. Eh, tento režim není vůbec legitimní legitimní, ale bohužel Čína a Rusko eh, vetovali usnesení v OSN. EU musí dělat více, musí požadovat vyšetření těchto zločinů. Za druhé musíme žádat potrestání těch, kteří porušují lidská práva. A my jsme důležitým obchodním partnerem Sýrie a proto musíme dát také obchodní eh, Eh, sféře možnost. Buď to budete s námi obchodovat a budete bojovat proti Asadovi. A také se nesmí dostat zbraně do o, rukou eh, násilných kruhů. Děkuji. Mr. Breda, it's next. Pan Breda, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rovněž bych chtěl podpořit okamžité, požadovat okamžité propuštění Rafa Našidové. Ona byla svévolně začtena v září. Od té doby se tedy nachází ve vězení, když její zdravotní stav je velice obtížný. Zatím nebyly vzneseny proti ní žádná jasná obvinění. V tisku se říká, že se jak, že to obvinění spočívá v tom, že vyvíjela destabilizační činnost. Zdá se, že jí hrozí celá řada let vězení, pokud opravdu dojde k znesení obvinění, k žalobě. Je to strašná situace, protože tento režim vlastně zadržuje psychoanalytičku, která pomáhá přesně těm, kteří chtějí překonat svůj strach. Represe v Sýrii neznají žádné hranice. Já jsem velice uh, rád, že dnes náš text usnesení je naformulován tak, že opravdu odsuzujeme tyto represálie a vyzýváme Asada, aby se vzdal mozi, aby tam mohlo dojít k transformacím. Děkuji. A nyní... Paní, Bas, paní Basesku za EPP. Děkuji, pane předsedající. Diktátorské režimy často bojují proti psychologům. Například Hitler také zrušil eh, psychologické katedry a i také v Rumunsku tomu tak bylo na univerzitách. Experti v této oblasti byli postaveni před soudy nebo museli vykonávat nekvalifikovanou práci. Své volné uvěznění paní Našit ukazuje, že Sýrie bohužel pokračuje v této tradici. Tato žena nebyla politicky činná, ale eh, jeho jednání bylo hodnoceno jako podrývavé. Eh, tato žena se zabývá lidskou duší, která touží po svobodě, ale syrský režim označuje tuto tužbu jako nebezpečí. Paní Našit musí být okamžitě propuštěna, nejenom kvůli tomu, že je vědkyně nebo má zdravotní problémy, jenom kvůli tomu musí být propuštěna, že vykonávala svoji práci paní Senišin za SD. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. V září eh, v Damašku byla Nafa, Rafa Načid eh, svévolným způsobem zatčena. Ona byla význačnou psychoanalytičkou, léčila nebo pomáhala obětem režimu. Je zde vyvíjen obrovský tlak na paní eh, Načet, byla uvězněna a to je ohrožení lidských eh, základních práv. Měli bychom vyžadovat její propuštění. Ehm, Všichni eh, humanitární organizace by měly mít možnost eh, provádět eh, své poslání, aniž by je ohrožovaly místní orgány. Podle Lisabonské smlouvy by hájení těch, kteří hájí lidská práva, mělo být důležitou prioritou. Měli bychom uplatňovat uvalovat opravdu závažné sankce proti těm zemím, které vážně porušují lidská práva. Děkuji, paní Bojuland. Děkuji, pane předsedo. třetí, paní Načit je eh, příkladem těchto svévolných opatření syrského režimu oproti syrskému lidu. Je jedna z mnoha, kdo byli eh, zadrženi orgány eh, za údajné aktivity, které údajně rozvrací tento stát. Eh, takovéto svévolná zatčetí a obvinětí ukazují, že režim bahrajnského prezidenta eh, je velice nedůvěřivý vůči všem občanům a nedokáže už rozlišovat eh, konfrontaci od napomáhající činnosti. Tato paranoja místních, tedy, tedy pardon, syrských orgánů je strašná. Vlády by měly žít v obavě ze svého lidu, ale lid by neměl žít v obavách ze svého režimu. A e, tento režim tady překročil všechny hranice. Je zde obrovské násilí a moc je zneužívána proti lidu. A tady to musíme, tady to musíme změnit, aby mohl začít demokratický přechod. Pan Kamický, ECR. Předsedo, šanovní państwo, e, Pane předsedající, dámy a pánové, případ Rafy Našidové nás všechny šokuje, nehledě na naši politickou příslušnost. Společně požadujeme, aby tato odvážná žena byla propuštěna, ale problém se netýká pouze tohoto jednoho šokujícího případu. Je to otázka demokracie v Sýrie, neboť to, co jsme sledovali na příkladu arabského jara, také zahrnuje to, že se odehrává velice důležitá fáze v rozvoji světa. Ti, kteří požadují demokracii, jsou trestáni. Naši arabští bratři dnes platí krví v tomto boji za demokracii. A nyní paní Verge. Merci, monsieur le président. La situation Děkuji, pane předsedo. Situace a paní Rafi Načit je symbolem, symbolem represe, která zuří v Sýrii. Um, byla zatčena na letišti ve chvíli, kdy se chtěla eh, odebrat do Paříže, aby mohla být se svou dcerou, která očekávala narození dítěte. Ona je ve vážném zdravotním stavu a my musíme udělat vše pro to, abychom dosáhli opuštění této ženy, která se vždy zasahovala o eh, dialog mezi všemi Syřany. Je to symbol, symbol eh, strašné represe, v Sýrii, eh, která, je tady, která tady vysí nad všemi eh, demonstranty, kteří jsou zcela nevinní. Miliony osob jsou zatýkány, stovky jsou eh, vražděny protože že například se odváží fotografovat represe. A tyto fotky, které nás informují o tom, co se děje, za ty potom platí životem. Vliv Evropské unie není dostatek silný, naše sankce nejsou dostatečně realizovány pouze tlak na eh, syrské elity může eh, dojít k pádu tohoto režimu. Eh, musíme opravdu tady efektivně uplatňovat sankce. Děkuji. Paška za Evropu svobody a demokracie. Děkuji. za slovo, vážený pan předsedající. Situace v Syrii je stále velmi zložitá. Děkuji. Situace v Syrii je velice složitá. Režim rodiny Asadovců se drží díky vojenské síle a potlačují své vlastní občany pomocí bojových jednotek a to svědčí o značné nervozitě vládní moci. Nemůžeme tedy hledat logiku v eh, jednání bezpečnostních složek Sýrie. Toto nepochopitelně zadržení paní Našidové, který je 66 let, zotavuje se z rakoviny, trpí srdeční oko, chorobu. Toto jasně ukazuje, že bezpečnostní složky se již bojí již vlastního stínu. Domáhat se v této situaci humanitárního chování či respektování mezinárodních norm bude, myslím, velice složité, zejména proto, protože syrské vedení vnímá Evropskou unii spíše jako svého nepřátele. Diplomatická aktivita, která přichází z Moskvy či z Pekingu, by pravděpodobně mohla mít účinnější a proto si myslím, že bychom v tomto ojedinělém případě měli projevit větší kreativitu respektive Evropská zahraniční služba. Myslím si, že to by mohlo přinést dobré ovoce i v případě, že bychom tedy spolupracovali s poněkud netradičními partnery. Děkuji za pozornost. Prosím. Paní Odenberg. roku protesty neustanou, dokud vládze nie Děkuji, pane předsedo. Protesty v Syrii ne skončí, dokud se úřady nepoučí z arabského jara. Dnes diskutujeme o případu paní Našet, která je psychoanalyčka, která také pomáhala syrským lidem překonávat traumata nabízela kurzy zdarma a proto byla také zatčena 10. září v Damašku na letišti mnoho hlasů se obrátilo na syrský režim a volali po jejím osvobození, ale ona je nadále zadržována a nemáme informace o jejím zdraví. Také tady vznikla spirála násilí v Sýrii a nyní musíme jednat my. Syrský režim si musí uvědomit, že vždy, když bude pošlapávat lidská práva, pak bude odsouzen mezinárodním společení, protože e, ke změnám stejně dojde, pouze násilí je odkládá. To ukazuje například příklad Kadáfiho. A nyní pan Poremba, pane předsedo. Nedávné události v Sýrii ukázaly, že v této zemi není šance na míromilovnou revoluci a úřady potlačují opozici. Lidé jsou zadržováni nezákonně. Jedným takovouto osobou je Rafa Našit, která byla uvězněna v září v Damašku její zdraví se horší a proto musí být okamžitě propuštěna. My musíme apelovat na syrské úřady, aby ukončili své volné zadržování všech vězňů svědomí a aby také vyjasnili celou situaci. A tady Máme 18 přihlášek do slovo do Catch the Eye. Nemohu dát slovo všem. Vyberu pět řečníků. A jako první bude hovořit paní Esaja. Pane předsedo, paní komisařko, arabské jaro vedlo k tomu, že některé vlády reagovaly velice násilně například syrská vláda. 10. září byla zadržena Rafa Našidová, která nedělala nic jiného, než že pomáhala obětem. Co to ukazuje? Ukazuje to, že Sýrie je opravdu diktatura a že syrská diktatura se snaží jak si řídit eh, myšlení obětí nejenom na vědomé, ale dokonce i na nevědomé úrovni zde vlastně sedí ve vězení jedna ze zakladatelek sírské psychoanalytické školy a to ukazuje, že Sýrie porušuje i mezinárodní pravidla. Situace v Sýrii je něco, o čem se musí hovořit. Je dobré, že se nyní ale věnujeme tomu jednotlivému případu paní Raši Našidové. Děkuji. A nyní má slovo pan Paleckis. Eh, Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát jsme diskutovali na toto téma, vyjádřili jsme naše odsouzení, ale toto nepomůže. Eh, šest měsíců už se tady dějí tyto věci, je tady šest tisíc obětí a já eh, doufám, že pozornost Evropského parlamentu pro konkrétní případy, specificky v této eh, záležitosti Rafina Šidové, bude mít pozitivní eh, dopad. Toto byla význačná psychoanalytička a byla svévolně zatčena což vyvolalo celosvětové odsouzení tohoto činu. Tato žena je nemocná a pokud by byla přepuštěna, bylo by to vítězství pro nás, pro všechny a přispělo by to k pozitivním eh, změnám v Syrii. Paní Majster má slovo. Pane předsedo, paní komisařko, pokud eh, nyní dojde k odsouzení paní Rafa Našidové, tak je to ukázka své vole brutality a také syrského režimu, jisto zde bylo řečeno. Protože jak může stát mít strach před ženou, která je stará a nemocná, a která pouze vykonává své povolání a v rámci tohoto povolání uh, pomáhá traumatizovaným lidem, co je na tom špatného, jakým způsobem může vykonávat destabilizační činnost vůči státu. Já si myslím, že opravdu tady diktatura a vláda se snaží jak si vyslat signál, který je naprosto špatný. To pan Prda to již zmínil. My jsme se vždy velice zde všichni radovali nad demokratizačními procesy, nad arabským rajarem. Radujeme se i nadále, snažíme se to podpořit, ale stejným způsobem musíme bojovat také o to, pokud jde k tomu, že jsou začeni jednotliví lidé naprosto bez důvodu. To je porušování lidských práv, které nemůžeme akceptovat. Děkuji paní Meissnerové a nyní má slovo pan Migalsky. Děkuji, pane předsedající, paní komis... Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, dámy a pánové, hovoříme o jednotlivém jednom případu, ale jsem rád, že to je výchozí situace pro další diskusi o Sýrii, protože příklad paní Našít je dobrý příklad pro to, co se v Sýrii odehrává a co by se tam odehrávat nemělo je důležité, abychom hovořili stejným hlasem. Neslyšel jsem zde žádné námitky vzhledem vzhledem k tomu, že musíme vyslat do Damašku signál, že takovéto chování nemůže EU akceptovat a jsem rád, že jsme politicky zde jdeme jedním směrem. My musíme jasně říci, že situace v Sýrii je pro nás neudržitelná. Pan poslanec Mikoláš. Děkuji, pane předsedající. Zásahy syrských úřadů proti pokojným demonstrantům, používání násilí, si vyžádali podle údajů Organizace na ochranu lidských práv minimálně 3000 obětí. Policie a armáda střílí do vlastních občanů. Situace, kde státní složky místo vyšetřování případů porušení lidských práv sami páchají takové činy si vyžaduje hluboké odsouzení a jasnou výzvu na okamžité ukončení takového jednání. Jedno z posledních zatčení bez jakéhokoliv právního základu, zatčení paní Rafa Našidové, působí o to více znepokojujícím dojmem, že existují důkazy o tom, že členové bezpečnostních sil vězně mučí a fyzicky napadají. Apelujeme proto na syrskou vládu, aby přestala používat násilí vůči vlastním občanům a respektovala jejich základní práva a lidské svobody a okamžitě je propustila ty, které nezákonně zadržuje. Děkuji. Paní Dančila. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie, a viděli jsme to, je to mění, že syrské snahy směrem k demokracii jsou legitimní. Syrské úřady Eh, vyzýváme, aby respektovali lidská práva. To je právo na bezpečnost a rovněž právo na politické a sociální reformy. Jsme toho mínění, že zatržování jednotlivých osob, jako například paní Rafa Našidové, zcela bez důvodu ohrožuje demokratický proces. Syrské úřady se tímto jak si stále více vzdalují od demokratického světa. Potřebujeme dialog a diplomatické úsilí tak, abychom změnili tuto situaci. Evropská unie by zde měla působit jako zprostředkovatel. Pokud si to syrské úřady budou prát, je třeba se zasazovat o to, aby došlo k dodržování principu právního státu. Je důležité, aby v Syrii došlo k sociálním a hospodářským reformám. Takovéto reformy by byly nejlepším řešením pro budoucnost země. Tímto by se stabilizovala demokracie. To ovšem požaduje, aby byla paní Rafa Našidová i hned propuštěna. Děkuji. Nyní je na závěr debaty na řadě paní komisařka Kröz. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Mnozí z vás se zmínili o tom, že nadále myslíme na syrský lid, který trpí represáliemi režimu Asada. Uh, my víme, že více než tři tisíce lidí bylo zabito, další tisíce jsou uvězněni na základě své volného uvěznění a také e, jsou jejich práva porušována takováto situace je velice nespravedlivá. Nyní se chci zaměřit na případ paní Našidové, která již více než šest týdnů je ve vězení. Byla zatčena bezdůvodně, to, že má poměrně vysoký věk a také špatný zdravotní stav. Vysoká představitelka intenzivně reagovala a požadovala okamžité propuštění paní Našídové společně s ostatními svévolně uvězněnými. A je jasné, že nadále musíme trvat na propuštění všech nevinných lidí, včetně paní Našídové. Náš silný přístup k režimu Asáda je správný. My jsme uvalili sankce na režim a musíme tento tlak dále udržet, abychom zastavili násilí Chci také zdůraznit, že jsme pracovali v rámci OSN vzhledem k situaci v oblasti lidských práv a v srpnu byla schválena rezoluce o Sýrii v důsledku angažmá Evropské unie. Děkuji. Vážení kolegové, Rozprava o případu Rafina Šidové je u konce a můžeme začít hlasovat. Začneme hlasováním o pěti návrzích usnesení o Tibetu, především o sebeupalování mnichů a mnišek. Máme tedy elektronické hlasování, zahajuji hlasování, hlasujeme.